Opět eh, obnovujeme eh, zasedání a nyní přečtu výsledek eh, první volby předsedy Evropského parlamentu. Odevzdáno 718 hlasů, neplatných hlasů 35, odevzdaných platných hlasů 683, tím eh, byla eh, absolutní většina, která je nutná ke zvolení v prvním kole eh, na úrovni 342 hlasů. Pro paní Polonizu hlasovalo 50, pro paní poslankyni Lamberts 50. Pan Pitela 183 hlasů, pan Rebega 43 hlasů, paní Stevens 77, pan poslanec Tajany 274 hlasů. jelikož žádný kandidát nedosáhl absolutní většiny odevzdaných hlasů, přejdeme ke druhému kolu volby. Pokud nejsou žádné další připomínky, vycházím z toho, že kandidatury z prvního kola budou zachovány. To znamená, že tady máme Forenza, Lambert, Pitela, Rebega, Stevens a Tajany jako kandidáty. Chce někdo ze jmenovaných kolegů stáhnout svoji kandidaturu? Není tomu tak. Takže eh, ve druhém eh, kole zůstaneme u všech eh, oznámených kandidátů. Podle našeho jednacího řádu je možné oznámit také před každým volebním kolem další kandidatury, pokud by ještě někdo tedy chtěl ve druhém kole nastoupit jako kandidát, může to učinit. Lhuta Byl bych vám velice vděčen, kdybyste byli tak moc laskaví. Prosil bych, abyste jak si vyvíjeli alespoň minimum serióznosti pro tuto seriózní eh, událost. Lhůta pro zveřejnění těchto kandidatur do druhého kola je ve 12.30. Kandidatury musí být sděleny, předloženy úřadujícímu předsedovi přičemž eh, v kanceláři R00101 eh, toto je kancelář předsednictví, tam je můžete donést. Teď tady odročuji zasedání a, a vyhlašuji pokračování ve 13.00.